odstavec 6 eh, mi dal předseda eh, konference předsedů výboru na vědomí, že doporučení výboru INTA eh, nebyla podána tedy žádná námitka proti příslušnému delegovanému aktu a to doporučení se tím pádem považuje za schválené. Pakliže jakákoliv frakce složí minimálně 40 poslanců, kteří se do 24 hodin vyjádří proti tomuto doporučení, tak toto doporučení bude podáno k hlasování. E, příslušné doporučení najdete na webové stránce plenárního zasedání. E, výbor pro dopravu